Die Präsidentin. Pan předseda. Äh, Vážené dámy a vážení pánové, tímto opětovně zahajuji naše zasedání. Zápis ze včerejšího zasedání a přijaté texty jsou k dispozici. Má někdo nějakou námitku? Není tomu tak. A proto je tímto zápis schválen předseda obdržel od rady stanovisko v prvním čtení.